Sehr geehrte Damen und Herren, Dame a pánové, mm, Herr Lehne. Vítejte na zasedání výboru pro právního, právní záležitosti. Nejprve vám představím eh, průběh dnešního odpoledne. Začnu programem, pořadem jednání. Dovolte mi, abych vám připomněla, že zítra eh, výbor, zasedání výboru začíná až v půl čtvrté, 15 hodin 30 minut, ne ve 3 hodiny. A naproti tomu bude o půl hodiny delší do 19 hodin. Kromě toho tu eh, mám některé body pořadu jednání, které byly přesunuty. Je to jednak bod pořadu jednání 11, zpráva paní Lichtenberger o 29. výroční zprávě o kontrola, kontrole uplatňování práva EU. Dále je to bod pořadu jednání 14, což je návrh stanoviska e, a ten název řeknu anglicky, je to předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Autorem je Antonio López Isturis White, potom je to bod číslo 15, eh, je to návrh stanoviska pana Svěvky, které se týká informace doprovázející převody peněžních prostředků. A potom je to ještě bod 28, výměna názorů týkající se imunity pana Žobra. Kromě toho ale budeme projednávat nějaké body navíc. Po eh, bodu 31, po bodu různé, budeme prověřovat právní základ, eh, ale budeme se tomu věnovat po bodu 18. Právní základ nás nenechává v klidu, musíme to eh, projednat, je to tedy případ Majot, tři směrnice, status, změna eh, statutu ostrova Majot, potom eh, změna nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat, pokud jde o ostrov Majot. A kromě toho ještě směrnice z roku 2006 112 a 2818, e, které se také týkají ostrova Majot. To znamená, že je to celá řada právních dokumentů, které se týkají ostrova Majot a které musíme v této souvislosti probrat. Nyní budou ještě některé body programu přehozeny. Konkrétně je to bod číslo 12 tedy zveřejňování nefinančních informací. Tento bod se bude probírat po bodu programu číslo 7. Dále je jsou to body programu 5 a 6, to znamená ochranné známky společenství. To bude probíráno po bodu eh, po programu číslo 11 a konečně pro bod programu číslo 23 výměna názorů týkající se volného pohybu občanů. Tento bod budeme probírat po bodu číslo 21. Další změna. Bod programu 27, to znamená slyšení organizov- nebo na téma poslanecké imunity paní Komy. E, toto téma se bude probírat po bodu číslo 24. A konečně ještě bod programu číslo 25. To je e, tedy bod, který se bude probírat po eh, bodu číslo 26. To znamená, že to jsou všechny body, které jsem chtěla eh, oznámit, které se budou probírat jindy, než je v programu. Pokud k tomu nemáte žádné připomínky, žádná další sdělení, tak budu tento pořad jednání považovat za schválený. Vidím, že nikdo se k programu o slovo nehlásí. Nikdo se nepřeje chopit slova a tím se můžeme dostat eh, k bodu číslo dvě. Eh, sdělení předsedy. Eh, bude to velmi stručné, pokud jde o jednání s radou. Program eh, justice soudnictví se chýlí ke konci a 7. listopadu tohoto roku eh, od 12.15 do 12.30, to znamená, že to bude jednání velmi rychlé. V každém případě to bude společné zasedání s výborem LIBE a na tomto zasedání půjde pouze o závěrečné hlasování, o nic jiného takže si myslím, že to bude bez problému, že s tím nebudou žádné spory a dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, ke schválení zápisu z naší poslední schůze. Je to tedy zápis ze schůze konané dne 14. října. Vidím, že ani k tomu se nikdo o slovo nehlásí. To znamená, že můžeme hned přistoupit k dalšímu bodu. Je to zpráva paní Kastex. Eh, poplatky za kopírování k soukromým účelům. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy k mé zprávě, protože se zabýváme tématem, které je pro nás nesmírně důležité. Niebler, Nejprve tedy bych chtěla všem poděkovat jako paní Niebler, paní Galo a spoustě dalších kolegyň a kolegů, kteří přispěli eh, k vypracování mé zprávy otázkami, proč mnohé věci není možné vypustit. Potom Boris Cvěvka a další předložili pozměňovací návrhy, které se týkaly výjimek nebo jejich návrhy eh, se týkaly toho, že je třeba eh, najít nějakou jinou způsob, nějakou nějakou, nějaký jiný typ úhrady a to mě velice těší. Dále pozměňovací návrh 66 a následující, v nich je navrhováno, aby byl zrušen systém poskytování kopií, ale myslím, že tady je několik námitek, které jsou oprávněné. Dotkla jsem se některých eh, důležitých témat ve své zprávě a <clears throat> došlo také ke značným změnám na základě předložených pozměňovacích návrhů. Provedu pouze jasný výčet systém licencí a komplementarita nebo kompatibilita nebo podle okolností i záměna jednoho systému za druhý, tedy nahražení eh, systému poskytování licencí systémem poplatků. To je v rozporu s zásadou doplňkovosti, komplementarity a já jsem opravdu velice skeptická, do jaké míry se mohou oba systémy doplňovat. Přesto beru na vědomí, že většina kolegů nenavrhuje, abychom systém poplatků eh, prostě eh, vystřídali systémem udělování licencí. A to z těch důvodů, protože systém licencí nezajišťuje stejnou úhradu držitelům práv a také zejména exkluzivní práva by nebyla eh, výhodným způsobem eh, řešena pro umělce. To je lépe ošetřeno eh, v systému úhrady poplatků. Já jsem sama také ještě trochu pozměnila text smlouvy a, pardon, zprávy a připojuji se k postoji těm kolegům, kteří navrhují, že rozhodující by mělo být období a potom také judikát soudního dvora opus. A ještě na doplnění všech těchto opatření, aby bylo možné podpořit zavedení systému eh, poplatku, musíme vyzvat komisi, aby přeskoumala nový evropský portál z hlediska E, dovozu a prodejů na dálku. Já se domnívám, že by to mohlo být obtížné, zejména v případě prodejů přes internet. Odkazuji na bod 97 a dále tedy poplatky za kopírování k soukromým účelům. Já jsem proti pozměňovacím návrhům 110 a 134, protože porušují zásadu transparentnosti. E, paní Galu a pan Bodu se také vyslovují pro větší transparentnost. Já se domnívám, že transparentnost, kterou jsme požadovali, kterou také vítáme u e, práv kolektivní zprávy, autorských práv jsou důležitým tématem, které musíme projednávat. A dále ještě téma výjimek. Tady máme právní ustanovení, která vyžadují výjimku profesionálního užití eh, z oblasti poplatků za kopírování k soukromým účelům a s tím nemohu souhlasit. Platby nebo výjimky Potom paní Wikström předložila pozměňovací návrh 120. V němž eh, odmítá eh, možnost té výjimky k profesionálnímu užití. Je to také v souladu s platnou legislativou a dále zásada, že část poplatků bude ve prospěch eh, kulturních a sociálních účelů. Mm, podle mého názoru to je opravdu důležitý bod. Členské státy, které mají již určitý systém úhrady poplatků za kopírování k soukromým účelům, s tím mají zkušenosti a je to tedy zásada financování kulturních a sociálních záměrů z těchto zdrojů. A poplatky za kopírování k soukromým účelům jsou výhodnější pro eh, konečného spotřebitele. A potom pozměňovací návrhy 123 a další jsou pro vypuštění této zásady a návrh 129 se zabývá zásadou reklamy. Pokud máme usilovat o transparentnost, pak musíme eh, zajistit transparentní prostředí i pro spotřebitele a eh, při eh, organizování různých akcí, třeba festivalů, když organizátoři ehm, mají určité zvýhodnění, tak to je nutné definovat. Já nesouhlasím s tím, abychom jednoduše eh, vypustili tento systém, jak to navrhuje Christian Birkström a další. A ještě jeden aspekt. Rozšíření na oblast cloud computingu. Tuto záležitost jsem vzala na vědomí s velkým zájmem. Je to otázka, kterou se zabývá mnoho mých kolegů. Je zřejmé, že se tím budeme muset ještě zabývat a podívat se, jak to vypadá s obsahem, který se ukládá na cloudech. Kalokavalo a paní Nibler předložili návrhy k mému článku 26 a 27 a vyzývají v něm komisi, aby zvážila možnost rozšíření na cloud computing a posoudila dopady, které by to mohlo mít. Pohybujeme se v oblasti, která vyžaduje právní předpisy. A potom ještě jedna citlivější otázka, na které ale trvám, aby zůstala součástí mé zprávy, je článek 27. V tomto článku navrhuji nebo vyzývám, aby se Evropská komise zabývala poskytováním děl k nekomenčním účelům. Zda by nebylo možné tuto oblast rozšířit a počítat s výjimkou u autorských práv. A zda bychom to nemohli tedy začledit do výpočtu výše poplatku bude zapotřebí naprosto přesná definice toho, co znamená poskytování děl k nekomerčním účelům, abychom tak neotevřeli možnost eh, pro eh, velké aktivity v oblasti reklamy. Ale Kolegové, kteří jsou proti poplatkům za eh, kopírování k soukromým účelům, protože mají pochybnosti, že tím bude narušena svoboda pro konečné uživatele, přesto se domnívám, že tento návrh je dosti vyvážený, zajišťuje větší svobodu pro spotřebitele na straně jedné a menší méně povinností, méně přísnější eh, výklad u systému poplatků za kopírování k soukromým eh, účelům. Jde také o technický pokrok. Eh, ty možnosti, které máme, umožňují stále snadněji a rychleji vytvářet kopie a je proto třeba vést tyto diskuze a tak nějak kolísáme mezi povolením a mezi sankcemi, mezi velice represivním přístupem, který by mohl být velice drahý a přinesl by opravdu málo, protože sankce bývají málo kdy účinné. Já navrhuji, abychom se tím zabývali v tom smyslu, že budeme potřebovat posouzení dopadů, jak by bylo možné získat situace e, příznivé pro všechny, kdy držitelé práv budou e, mít lepší pozici i z hlediska poskytování děl k nekomerčním účelům a uživatelé budou moci současně díla využívat, aniž by nad nimi vysel Damoklův meč sankcí. Tolik k mé zprávě. Jsem samozřejmě ještě ochotna s vámi všemi jednat bilaterálně. 19. listopadu bude ve Štrasburku schůzka stínových zpravodajů, na kterou jste už dostali pozvání a při této schůzce 11. předložíme některé kompromisní návrhy a ty společně projednáme a teď se těším na vaše připomínky. Děkuji vám. Děkuji. Uh, François. Děkuji, François. Uh, pan Svěvka. Děkuji paní předsedající za slovo. Kolegyně byla naše stínová zpravodajka. Byla tuto zprávu tady bohužel dnes není, je nemocná a proto mě poprosila, abych ji tady zastoupil a promluvil jí jménem. Takže za EPP mám několik připomínek jménem kolegyně. V první řadě bych chtěl velmi srdečně poděkovat paní Kastes za výbornou zprávu. Je jasné, že nešlo o žádné snadné téma a na druhou stranu se tato zpráva týká oblastí, které jsou pro nás celá zásadní. Je skutečností, že ke zprávě bylo předloženo téměř 200 pozměňovacích návrhů, což ukazuje na obrovský zájem. Ale ukazuje se, že relevantní je zde ještě další otázka, o které chci právě teď promluvit. O co jde? Bohužel jsme se neschodli v naprosto zásadní otázce autorských práv. To se týká několika prací v našem výboru, a určitě se tím budeme zabývat ještě v dalším eh, volebním období. Naše frakce v zásadě souhlasí s přístupem paní zpravodajky, paní Kastex, to znamená, aby si měli systém eh, poplatků za kopie k soukromým potřebám, tak abychom také chránili eh, práva jak uživatelů, tak autorů a máme už specifickou legislativu v některých konkrétních členských státech, kde je umožněno eh, použít eh, nebo je možné využít k soukromým účelům v některých případech. Pak máme ještě mm, specifickou směrnici, kdy v případě omezení určitých autorských práv je nutné uhradit eh, poplatek nebo nahra, poskytnout náhradu. Chtěl bych říci, že jsem velmi vděčný za kolegyni Nýble, zejména s ohledem na dlouhodobou diskuzi k tématu, o kterém jednáme. Protože přecházíme do digitální éry. V podstatě jsme trochu pozadu s ohledem na nová technická řešení, která se velmi rychle vyvíjejí, mění trh a proto je tato rozprava naprosto rozhodující. Je nezbytná a jde o otázky, o kterých hovořila již paní zpravodajka, tedy o e, najítí řešení, které se bude týkat přístupu k určitým dílům nebo službám, ale zároveň musíme e, zajistit, aby jejich autoři byli také odpovídajícím způsobem odmění. E, k pozměňovacím návrhům tak paní, tady paní Galo, která předložila některé pozměňovací návrhy a další a jde nám o to, byly jasně vymezeny vztahy mezi systémem poplatků a mezi systémem licencí. To je pro nás klíčové. My jsme proti tomu, aby v této konkrétní zprávě se odkazovalo na, sdí, na nařízení o sdílení eh, souborů, protože to je otázka, kterou podle nás budeme řešit až v budoucnu. Dále nemůžeme podpořit ani návrh paní zpravodajky, který se zabývá bojem proti práctví. A je to navázáno na poplatky. Myslíme se, že bychom to měli ehm, rozhodnout až následně a v jiné podobě a v žádném případě by nemělo dojít eh, k omezení členských států. V případě, že si přejí rozšířit eh, otázky týkající se eh, autorských práv. To je zásadní otázka, existuje celá řada návrhů. Pokud je o fungování systému, tak je otázka, zda do toho zařadit také autorská práva. V době digitální éry, internetu jsou nutné nové přístupy, ale mm, ale nemůžeme eh, postupovat nerozvážně, neuvážně. Musíme zvážit skutečně zájmy uživatele, ale také zájmy té druhé strany, a to i v době digitální éry. Je třeba chránit práva autorů. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce za její zprávu. Je to podle mě důležitý faktor při vytváření nového systému eh, autorských práv. A to v době digitalizace. Děkuji. Děkujeme, pane Svěvko. Vidím, že někdo další si nepřeje vzít slova a tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Je to tedy stanovisko k nekalým obchodním praktikám. Takže prosím, slovo má pan autor. Děkuji, paní předsedající. Toto stanovisko a tímto stanoviskem e, přispíváme k vnitřnímu trhu a přípušlému příslušnému výboru pro vnitřní trh. Pokud jde o vyhodnocení dopadu směrnice o nekalých praktikách, je to směrnice 35 29, tak v této zprávě e, výbor zvažovala e, kontrasty mezi směrnicí, mezi horizontální sektorovou legislativou EU, která už platí. Zaznamenali jsme celou řadu mezer v provádění a mezi těmito mezery nebo nedostatky jsou nedost, například nedostatečné uplatňování povinností e, při oblasti cen a nákupu nebo e, webové sítě a porovnání cen nebo agresivní praktiky a to zejména v oblasti e, multimajetkových vztahů. A já bych se rád pozdržel nad některými body, které spadají do Eh, pravomoci zejména výboru Jury. Zejména s určitým znepokojením musím poznamenat okolnost, že jsme museli poukázat na celou řadu členských států, protože nesprávně provádějí tuto směrnici. Mm, došlo k, eh, překladům v, eh, došlo k chybám v překladu nebo nedostatečné vůli a z různých důvodů prostě nebyla směrnice správně prováděna. A je třeba poukázat na to, jak je důležité směrnice správně provádět, abychom měli vysokou úroveň právní jistoty. Je to důležité pro podniky, které eh, vykonávají svou činnost, eh, jež má přeshraniční charakter. A chtěli jsme vyjasnit také to, že naším cílem je jednotná harmonizace eh, legislativy EU v dané oblasti. Takže vnitrostátní ustanovení z tohoto důvodu, která jsou přísnější než je předpis Evropské unie, mohou vést k větší nejistotě mezi aktéry na trhu. To je jedna věc. A pak druhá věc je zapotřebí věnovat větší pozornost eh, využívání eh, nástrojů IT eh, na straně spotřebitelů a někdy nekalé využívání těchto nástrojů ze strany hospodářských subjektů. Týká se to například nástrojů v oblasti cen v této oblasti zapotřebí, aby ty konečné informace pro spotřebitele byly co nejúplnější a co nejjasnější, tak aby mohli mm, se rozhodovat eh, co nejlépe. Další aspekt, na který bych chtěla poukázat, eh, je mm, samozpráva nebo autoregulace a příslušné orgány, které mohou hrát důležitou roli při eh, dosahování cílu Unie. Mm, dále legislativní nástroje, eh, vnitrostátní nástroje v EU, tak autoregulace může hrát obrovskou roli a může umožnit eh, citlivé omezení eh, ekonomických nebo administrativních břemen, které leží na administrativních orgánech. Proto si myslím, že databáze o vnitrostátní legislativě a o judikatyře v dané oblasti by mohla být skutečně rozhodujícím nástrojem pro rozvoj většího povědomí mezi eh, spotřebiteli. A závěrem, přestože si ceníme eh, pokyny pro výklad, které byly přijaty v komisí v roce 2009, tak eh, mm, neúplná transpozice v jednotlivých členských státech nevede k tomu, že navrhují aktualizaci těchto vodítek tak abychom využili přidanou hodnotu eh, jednotlivých eh, zainteresovaných stran eh, a výhod otevřené veřejné konzultace. Děkuji za slovo. Dankeschön, Herr Baldassare, Frau Taylor. Děkuji, pan Baldassare a nyní pan, paní Taylor. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také autorovi za to, že nám představil svoje stanovisko velmi vítám jeho stanovisko a také hlavní body. Eh, týká se to toho, že komise předložila svoji zprávu se spožděním. Eh, Konzultační systém EU Pilot byl využíván k tomu, abychom vysílali zprávy směrem ke členským státům, ale zatím jsme neuzavřeli žádnou otázku s výjimkou eh, té belgické záležitosti a musím říct, že je to věc, kterou musíme řečit, řešit eh, i v rámci postupu pro porušení smluv protože to eh, vytváří nejistou situaci jak pro podniky, tak pro zákazníky. Myslím si, že by bylo tady dobré abychom předložili nějaké pozměňovací návrhy. Já sama v nejbližších dnech některé drobné pozměňovací návrhy předložím. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 11. listopadu a pokud si nyní nechce vzít slovo pan Baltezer, dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního programu. E, nebo chcete se chopit slova? Ne. Ne, jenom bych chtěl poděkovat kolegyně Taylor a mm, doufám, eh, nebo myslím si, že eh, její přínos bude takový, že text eh, bude ještě lepší a myslím si, že jsme text vyhodnotili velmi podobně. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 8, srovnávací přehled o soudnictví a slovo dostane v tuto chvíli pan Svědka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych nejprve vyslovil krátkou výhradu. Nebudu moci eh, kolegy do detailu informovat o pozměňovacích návrzích, které přišly, protože zatím nebyly přeloženy. A to je důvod, proč eh, mám zatím pouze nepřesnou, přibližnou představu o tom, co v nich je, co jste mi tedy do, dnešních, do dnešního dne zaslali mé zprávě. Nicméně si dovolím krátce schrnout to, co jsem pochopil, pokusím se naznačit některé tendence, které se ve vašich pozměňovacích návrzích objevují podstatě se věnují tomu, co jsem se snažil zachytit ve své zprávě a mám velkou radost, že to vidíte podobně. Část pozměňovacích návrhů se velmi obezřetně staví k celé této záležitosti, k celé této otázce a musím říct, že ten opatrný přístup mě trochu udivuje, protože to, co e, Evropská komise navrhuje, bylo navrženo poprvé a v podstatě můžeme říci, že jde o to, mm, abychom se tady poprvé zaobírali určitými otázkami, tak možná, že z toho pramení ta nejistota nebo eh, ta opatrnost. Celá řada pozměňovacích návrhů se zabývá záležitostmi, které jsem probíral ve své zprávě. Nemyslím si, eh, že s tím budou nějaké problémy plně eh, je to možno zapracovat do dotyčných odstavců. Kromě toho je potřeba rozpracovat několik kompromisních pozměňovacích návrhů, které se vyjadřují především k rozdílnosti soudních systémů v jednotlivých členských státech a také ke způsobu sběru dat. Rád bych vyzdvihl jednu věc. Pravděpodobně budu opakovat pouze to, co jsem vyjádřil již při výměně názorů. Pozitivně nemohu nemohu hodnotit ty pozměňovací návrhy, které rozlišují členské státy dobré a členské státy špatné a systémy soudnictví, které jsou eh, špatné a které jsou dobré. To už jsem vám řekl. Eh, s tím mám trochu problém. Kromě toho se některé pozměňovací návrhy věnují dalšímu vzdělávání soudců a podobnými otázkami. Jsou to věci, ke kterým se na zasedáních našeho výboru zas a znova vracíme a myslím si, že musíme najít určitý společný přístup, pokud jde o soudnictví, právní kulturu. Nejde pouze o harmonizaci dalšího vzdělávání a vůbec vzdělávání právníků na univerzitách, ale měli bychom myslet i na další vzdělávání nejen soudců, ale i jiných právních profesí, eh, tak aby celá oblast byla harmonizována abychom ve všech členských státech mohli dosáhnout eh, standardní evropské úrovně, ale zároveň dostat právní tradici jednotlivého členského státu, toho dotyčného členského státu. Příští týden bych chtěl zaslat první kompromisní pozměňovací návrhy a následně budeme mít možnost se o nich pobavit. Jak už jsem ale řekl, žádné velké rozdíly tu nejsou. Myslím si, že naše názory se neliší nijak zásadně. To znamená, že nebudeme mít problém najít společný eh, postoj, společné stanovisko. To znamená, že na příštím zasedání našeho výboru budeme moci hlasovat. Bude to v posledním listopadovém týdnu. Děkuji, pane Svěvko. Jsem velmi ráda, že Eh, k tomu náš výbor přistupuje velmi konstruktivně, pozitivně. Doufám, že to tak eh, vnímají i ostatní. Byť byť tedy před překlady nejsou zatím k dispozici, snažil jste se k tomu postavit co nejkonstruktivnějším způsobem. E, nikdo další se o slovo nehlásí a to znamená, že se... A omlouvám se, slovo má paní Taylor, prosím. I thought I'd already asked. Myslela jsem, že už jsem se přihlásila, ale až na konec. Takže, jak už jsem zmínila, když jsme hovořili o tomto materiálu dříve, tak e, vítám tento přístup a to, že bychom měli mít možná více obezřetný přístup. Předložila jsem celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají zejména klíčových oblastí, kde si myslím, že zapotřebí text ještě zlepšit. Jednak e, výraznější zvážení rozdílu v digitálních systémech v EU, zejména v zemí, kde funguje eh, zvykové právo. Ne všechny otázky jsou uplatnitelné do všech eh, právních systémů. Další věc, která je důležitá, a sice oblast působnosti musí být omezená na oblast, kde máme kompetenci jako EU. A myslím si, že to souvisí také s, druhé, s druhou zprávou a tam bychom mohli zajít dále. Pak některé další pozměňovací návrhy, které jsem předložila, zahrnují připomínky um, o budoucích srovnáních, benchmarkcích. A myslím si, že je důležité eh, vzít v úvahu vnitrostátní justiční systém, když vytváříme takováto srovnávací takovéto srovnávací nástroje a opět bychom měli v budoucnosti počítat s obezřetným přístupem. Pak mám pozměňovací návrh eh, tak, eh, abychom neopakovali práci, ale abychom eh, vyhodnotili také účinnost justice. A děkuji také panu zpravodaji za jeho zprávu a bohužel jsem nemohla předložit pozměňovací návrhy v polštině, protože polsky neumím. Děkuji Eh, děkuji. Opět se dostáváme k panu Baldasáremu a teď se dostáváme k eh, reportingu. La proposta introduce alcune modifiche alla direttiva contabile. Eh, tady jde o směrnice účetnictví a jde o podniky a velké skupiny, aby dali, aby předložili analýzu, kde se jedná o informace, které nemají finanční charakter. V důsledku společnosti, které neuplatňují politiky, které se týkají eh, účetnictví a výkaznictví, tak budou muset vysvětlit, proč se tak rozhodli, proč je nepředkládají. Eh, jinak eh, sdílím názor a přístup návrhu komise. Přístup, který na komise zaujala, reaguje také na požadavek parlamentu, který jsme vyjádřili v prospěch legislativního návrhu o e, nefinančních informacích jejich zveřejňování, tak abychom měli velkou flexibilitu pro činnost firm a tak, aby tady byla dostatečná e, úroveň srovnatelnosti informací e, s ohledem na potřeby investic a občanský, občanské společnosti. Ještě než se dostanu k jádru eh, těch základních pozměňovacích návrhů, tak vám ještě eh, řeknu něco k samotnému textu, eh, to Compile Explain, tak abychom se vyhnuli nějaké dvojiznačnosti závazných ustanovení. A vítám ještě pana předseda. Jde o zásadu, která na rozdíl od toho, co můžeme tvrdit nebo očekávat, tak tady nemáte volné rozhodnutí. Podnik se nemůže svobodně rozhodnout, zda bude informace sdělovat nebo ne, pokud je o informace, které předpis požaduje, nebo eh, se rozhodnu, že tak vůbec neučiní. Je to přesně naopak. Tu svobodu podnik nemá. Tato zásada eh, stanoví eh, jasnou, nepochybnou povinnost pro podnik, protože na jednu stranu je třeba poskytnout informace o určitých aspektech, a na druhou stranu je třeba poskytnout vysvětlení v případě, že neuplatňují politiky u jednoho nebo vícero aspektů eh, zveřejňování informací. No, Pozměvací návrhy k dané zprávě lze rozdělit do tří skupin. Ta první skupina představuje změny technického charakteru. Jde o to, aby návrh odpovídal nové směrnici o účetnictví. Z důvodu zjednodušení jsem navrhl zrušit do eh, strukturu návrhu a nahradit to textem nové směrnice o účetnictví, tak abychom tam měli také pozměňovací návrhy, tady, nebo zapracují do toho pozměňovací návrhy, pokud to je vhodné, tam, kde se hodí. Pak je tady druhá skupina pozměňovacích návrhů, ta se týká některých podstatných změn návrhu s ohledem na ty eh, příslušné zásady, to znamená flexibilitu a srovnatelnost, jak už jsem o tom hovořil v úvodu. Chceme, aby srovnatelnost informací byla možná. A tak jeden bod preambule podrobněji eh, hovoří o základních tématech, která je třeba řešit v rámci jednotlivých aspektů, které souvisí s účetnictvím nebo hm, s výkaznictvím. Například podniky budou muset zahrnout Eh, informace o znečištění, o vyfukových plynech, o obnovitelných zdrojích energiích a tak dále. A vždy s tím účelem poskytnout informace, které budou snadno srovnatelné pro investory, pro spotřebitele, anebo tam můžeme doplnit ještě jiný bod preambule, kde bychom apelovali na používání, jakožto obecné spravedlo, určitých standardů, které jsou obecně uznávány. Jiné návrhy hovoří o pojetí rizika. Jde o to, aby ta koncepce byla explicitnější a navázána na činnost, na operace, na produkty a nebo na eh, obchodní vztahy daného podniku. Dále, tak aby šíření informací o rizicích bylo v souladu se, s obchodními strategiemi eh, podniky a abychom se vyhnuli negativním eh, dopadům v rámci hospodářské soutěže, tak navrhuji, aby rozhodující orgány eh, mohly omezit výkaznictví a poskytování informací v případě, že by to mohlo závažně poškodit zájmy podniku. A závěrem jsem přesvědčena o okolnosti, že tento návrh představuje první krok eh, k větší závaznosti eh, v oblasti podniků a mělo by se to omezit pouze na primární povinnosti, tak myslím, že potom to přejde do další fáze. A jsem proti příslušní, no, případnému rozšíření povinností i na subdodavatele nebo na celý dodavatelský řetězec. A stejná logika byla uplatněna na to, že jsem nezmínil pilíře, kde se hovoří o oblasti působností, povinností, které vyplývají z daných ustanovení. Myslím si, že je možné a vhodné eh, rozšířit oblast působnosti na takzvané projekty eh, povinného hloubkového přeskumu, due diligence. A tady by měly být dodrženy aspekty šíření informací. A pak je tady poslední oblast pozměňovacích návrhů, které řeší nové téma. A jde o apel Evropské rady z loňského března, května, kdy apelovali na to, abychom v rámci tohoto návrhu e, o poskytování nefinančních informací zvážili informace země, podle země a podle jednotlivých velkých podniků. V zásadě naprosto souhlasím s tím, že zapotřebí provádět přísnější politiky, tak abychom bojovali proti daňovým únikům, zejména eh, z důvodu převodu, ke kterým dochází, převodu kapitálu, které tečou do třetích zemí, do takzvaných eh, daňových rájů. Větší transparentnost v této oblasti může zvýšit navíc důvěru spotřebitelů eh, v fungování eh, velkých podniků, velkých nadnárodních společností. A to by umožnilo také investorům eh, lepší přístup k většímu počtu informací které by potom mohli zanalizovat, tak aby měli přehled o ekonomických rizicích, aby měli přehled o pověsti podniku a mohli pochopit, zda se jedná o solidní činnost a měli by tím pádem eh, diverzifikované portfolio společnosti. Nicméně eh, legislativní zákrok v této oblasti podle mne musí odrážet také eh, rozdíly v odvětvích a rozdíly v legislativách, ve kterých velké podniky působí. A pak jsou tady také rizika, která eh, sebou eh, nese šíření informací. Například nedávna cesta do Číny, kde byl pan předseda a myslím, že to proběhlo velmi dobře, doufám, že se mnou souhlasí. A tam jsme eh, viděli, že některé informace považují eh, čínské úřady za eh, porušení mm, státního tajemství, šíření některých informací, takže existují různé legislativní systémy. Různost tedy odvětví, různost Mm, práva v daném odvětví, kde firma působí a rizika šíření citlivých informací. Takže je vždycky ne, zapotřebí najít nějaký bod, na kterém se shodneme. Pak tady máme cíl větší transparentnosti a na druhou stranu nechceme mít konkurenční nevýhodu pro naše firmy a nechceme ani, aby došlo k právní nejistotě v v, eh, pokud jde o úzké vazby s finančními úřady třetí zemí. Proto je třeba to vzít v potaz zemi po zemi a to za podmínky, že přístup bude umírněný, uvážený a z těchto důvodů navrhuji pozměňovací Eh, návrh k článku 48 eh, předpisu o účetnictví. Tam jde o platby vládám. A tady navrhuji zavést povinnost pro velké podniky a pro subjekty veřejného zájmu povinnost zveřejnit každoročně zprávu, která by byla eh, rozlišovala zemi po zemi a byly by tam informace o ziscích, eh, ztrátách, eh, zdanění a dotacích. A závěrem bych rád poděkovala kolegům, kteří chtějí přispět k tomuto důležitému návrhu. Mm, děkuji také za celou řadu stanovisek, za jejich podporu. A připomínám, že pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena lhůta 12.11 a omlouvám se za to, že jsem hovořil trochu déle. Děkuji. Já vám velice děkuji, pane kolego, a nyní děkuji paní kolegyně Regnerová, která mě zastupovala, ale nyní dávám slovo panu kolegovi. Prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Teď tady diskutujeme o velice důležitém návrhu, Jde o přirozený vývoj celé oblasti, která je složitá, mm, citlivá, jde o sociální odpovědnost podniků. Už se to řeší určitou dobu a myslím si, že v následujícím volebním období eh, bychom mohli mít komplexní plán pro tuto oblast. Práce kolegy Baldasareho je velmi dobrá. Věnoval ehm, této oblasti velkou pozornost. To, o čem právě hovořil pan zpravodaj, podle mne je zapotřebí ještě rychle zvážit, tak abychom byli maximálně konzistentní s tím, co jsme již schválili v, ve stejné oblasti v minulosti. Za prvé, hypotéza, kterou řekl pan zpravodaj původem, a sice možnost, že nezdělíte nějaké informace, které jsou stanovené v předpise, jestliže takovéto zveřejnění by mohlo poškodit zájmy podniku. Já se domnívám, že omezení takovéhoto charakteru představuje riziko, že mm, rozmělníme závažně tento, tento předpis – co to jsou informace, které mohou poškodit zájmy firmy? To je velice subjektivní hodnocení. A jsou tady veškeré dopady takovéhoto rozhodnutí. A za druhé, hovoříme o informacích, které se týkají skladby orgánů, eh, způsob organizace práce, modely organizace práce a dále eh, politiky životního prostředí. Pokud existují informace, které poškozí danou firmy, tak to může být proto, že eh, firma nerespektuje pravidla a vykonává činnost, která má negativní dopad na danou oblast. My teď nevyžadujeme informace o výrobcích nebo o samotné organizaci eh, nebo o, produk- o produktu. A jde o podniky, které se musí řídit eh, vnitrostátní legislativou. Další připomínka. Pan zpravodaj vylučuje možnost eh, informací o subdodavatelích. Ale ten naprostém rozporu eh, o tom, co jsme rozhodli, když jsme hovořili o veřejných zakázkách. Já si myslím, že pak tady bude asymetrie. Jednak tady máme eh, otázku podniků a proto si myslím, že je důležité, abychom zapojili ve stejné logice, kterou jsme už použili pro e, tendry, tak e, to tež platí také pro pilíře. Nebo ty Prahy. Nemůžeme mít tady to omezení 250 zaměstnanců v jedné oblasti a potom v jiné oblasti vyšší. Tak, aby bylo pak eh, komplikovanější vyhodnocení. pokud budeme srovnávat informace, které poskytují eh, podniky. A závěrem, eh, myslím, že je velice důležité zavést eh, předpis o poskytování informací podle jednotlivých zemí. Z hlediska fiskálního jde o důležitou součást pověsti podniků ale také eh, jde o hospodářskou soutěž, o konkurenci na trzích. A to, když budete mít tyto informace, tak to je velice důležité. A zejména to představuje pozitivní vývoj eh, v mechanismech srovnávání, které by měly stimulovat růst trhu. A to na základě sdílených pravidel a na základě dodržování eh, předpisů a legislativy. Vielen Dank, Frau Děkuji. Paní kolegyně Taylor, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Baltazáre, děkuji vám za prezentaci návrhu vaší zprávy. Jak jsem se již při dřívějších diskuzích o tom zmiňovala, Návrh komise je nesmírně důležitý, protože je velice podstatné zajistit transparentnost, aby podniky zvažovaly, jaké to mají e, dopady na ně z hlediska rozmanitosti a práv. Já velice vítám návrh zprávy pana Balta Tezereho. Některá témata velice podporuji a mám některé specifické připomínky. Chtěla bych říct si, e, že vítám postup due diligence, ale myslím, že bychom měli jít ještě mnohem dále a také ve vztahu eh, s dodavatelským řetiscem podniku. A domnívám se, že tento návrh by měl jít také dále z hlediska transparentnosti ve vztahu k subdodavatelům a také k respektování lidských práv, abychom zabránili vzniku takových katastrof, jak jsme byli svědky v loňském roce a já předložím eh, pozměňovací návrhy. V tomto ohledu vítám pozměňovací návrh 8, což znamená další informace vzhledem eh, k záležitostem eh, sociálního zabezpečení, životního prostředí a obdobně zúčastněné strany s tím přišly. Eh, původní návrh nezajišťoval dostatek informací. Mám určité obavy, co se týče nového odstavce 19 a, a to se týká eh, vyjednávání a vyloučení určitých údajů. Mám určité obavu, obavy, že by mohlo dojít ke zneužití. Snad bych eh, to mohlo být jako odůvodněním pro eh, neplnění za určitých okolností. Eh, já si myslím, že z důvodu srovnat udržitelnosti tady je určitá cesta a je tu tedy celá řada uznaných rámců, kterých podniky již využívají eh, v globálním měřítku a i v evropském měřítku. A místo slůvka my bych dala přednost výrazu šel v odstavci 4. A těším se tedy na další diskuzi. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně. Já, dankeschön, Herr Vorsitz. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve velice poděkovat panu zpravodaji za tuto zevrubnou zprávu a také za eh, dobře vyvážné pozměňovací návrhy. Předem bych chtěla říci, že nesouhlasím s tezí Evropské komise a to, že eh, povinným zprav vykaz, podáváním zpráv a transparentností můžeme zajistit eh, lepší konkurenceschopnost. Ve zprávě hovoříme o sociální odpovědnosti, takže znamená eh, os konkurenceschopnost, ale eh, podávání více zpráv, více informací představuje náklady a tím pádem konkurenceschopnost klesá. To je přece jasné. Eh, právě jsme ukončili práci na směrnici o výkaznictví. V některých členských státech ještě nebyla implementována a už chceme členským státům naložit nové povinnosti. Myslím, že to je to, co lidé eh, stále znovu kritizují. A já jsem to právě z vlastního podnětu také kritizovala, že eh, hotový eh, návrh eh, se potom dostane do zásuvky a že nedáme podnikům vůbec žádný čas na realizaci, nebudou moci provádět posuzování, budou muset čelit stále novým požadavkům. Měli jsme spor o country by country reporting v rámci směrnice šlo o to, zda si podniky sami škodí poskytováním těchto informací. Obrátili jsme se na podniky, aby nám to doložili. A já jsem právě vzala s velkým zájmem na vědomí, že cesta do Číny vedla k výsledkům, alespoň pokud jsem to správně pochopila, že poskytování informací eh, a státní tajemství. To je to, co jsem vždy uváděla, to, co sociální demokraté a Číňané vždy nepopírali. Já jsem ráda, že ta cesta to ukázala, protože to ukazuje, že jak Číňané, tak i eh, Rusové eh, poskytování informací, to výkaznictví <clears throat> brali tak, že by to našim podnikům škodilo. Možná se něco takového v jejich vnitřních, vnitrostátních předpisech vůbec neobjevuje. Podpořila bych myšlenku, abychom se o tom zmínili v samostatné zprávě, aby eh, tady nebyla ta jasná souvislost, co se zabýval směrnici o výkaznictví, ví, pod jakým tlakem podniky jsou, aby ty výkazy včas předložili, Lhuty ve směs nepostačují, podniky se dostávají do obrovského časového tlaku a když jim naložíme velmi mnoho ještě dalších povinností v zájmu transparentnosti a poskytování informací, tak je to jasné. Musíme si jenom představit, kolik stránek navíc budou muset vytvářet. Mnohé velké podniky to již dělají, těm to možná neuškodí, ale pan kolega právě eh, hovořil o podnicích do 250 zaměstnanců. To jsou středně velké podniky. A i u 250 pracovníků. Eh, jsou to u nás podniky, eh, které patří ke střednímu stavu, ale přesto je to problém eh, to snížení z hranice 500 zaměstnanců na 250 zaměstnanců. Já jsem proto, abychom v účetních odděleních nevytvářeli nové pracovní místa. Jistě tuto práci musí někdo udělat. A je třeba, abychom to alespoň časově od e, účetní uzávěrky oddělili aby pracovníci měli dostatek času, aby to vykazovali tedy v separátní zprávě, když už nejsou pod takovým tlakem. Chtěla bych ještě poděkovat panu zpravodaji za to, že eh, počítal s tím, že to nebude všechno eh, v zprávě a nebudou to muset všechno eh, kontrolovat auditoři, protože potom bychom způsobili podnikům ještě další doplňující náklady a v této souvislosti se znovu vracím k tomu tématu, že to není ve prospěch konkurenceschopnosti. Jsou to obrovské náklady eh, pro účetní oddělení, která musí vytvářet další pracovní místa, zejména tam, kde je to asi 500 eh, zaměstnanců u těch velkých to není takový problém, ale u těch, co pracují s vlastním kapitálem, nemají vůbec žádný cizí kapitál pro takové podniky, to je irrelevantní. Tady není nikdo, kdo by měl zájem na tom, co v podnik dělá v oblasti životního prostředí a podobně. Každý Eh, má možnost na eh, to zareagovat, tedy produkty třeba nekupovat. Způsobuje to náklady navíc, ale eh, ne, přinese to nic, protože zde nejde o cizí kapitál a já jsem tedy opravdu proto, abychom to jasně oddělili od účetní závěrky, zejména protože jsme tuto legislativu právě dokončili a chtěla bych jenom upozornit, že se naše podniky nachází v těžké konkurenční situaci. Eh, naložili jsme na ně obrovské náklady, eh, zejména také v rámci eh, výkaznictví country by country a směrnice o výkaznictví a je třeba, když náklady vznikají, aby se amortizovaly. A teď je o pět minut později, kdy chceme přijít s něčím, co působí nové náklady. Děkuji, děkuji paní Beckner a paní Lichtenberg. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou. Nepochybně se jedná o důležitou zprávu. Je to patrné, již z toho, a řeknu to velmi diplomaticky, že se k tomu vyjadřují i jiné výbory, vyjadřovali se k tomu a vyjadřují se k tomu. E, jde mi především o to, abych upozornila na to, že samozřejmě musíme mít na paměti konkurenceschopnost eh, evropských podniků, ale kromě toho jde také o důvěryhodnost eh, velkých podniků, protože jsme zažili tolik hrozných případů, které všichni znáte hořící továrny v Bangladeši a další případy, které vedly k tomu, že jsme to neřešili pouze tady v Evropském parlamentu, ale pokud se podíváme také na směrnice o výkaznictví a o transparentnosti, tak zjistíme, že je to všechno součástí tohoto procesu. E, to znamená, že my na evropské úrovni se snažíme to celé vtělit do e, legislativních projektů. To znamená, že já bych se přimlouvala za důvěryhodnost velkých podniků právě na pozadí těch dohad o volném obchodu v globalizovaném globalizovaném světě. Z obsahového hlediska mi dovolte, abych eh, poupozornila na to, o čem již hovořil pan Koferáty. Je velmi důležité, aby tady byla koherentnost, aby to zkrátka ladilo s tím, co už jsme schválili, s těmi právními akty, které již platí. To znamená, že Eh, my jsme před nedávnou dobou přijali směrnici o výkaznictví, o transparentnosti a s těmi to musí být v souladu. Pokud jde o princip rizika a o jeho definici, tak tady se mi eh, návrh komise líbí. Výkaznictví za jednotlivé země, to je samozřejmě důležité, nic dalšího k tomu nebudu říkat, protože k tomu už jsme se eh, dost pobavili a kromě toho si musíme uvědomit, že k některým bodům tady bude politická diskuze. Já osobně patřím k těm, kteří považují za moudré, aby příslušné Prahy eh, byly eh, co možná nejnižší, 250 zaměstnanců, to je podle mě ten správný eh, práh, ten správný limit. Děkuji a nyní má slovo paní Lichtenberger, prosím. Děkuji za slovo. Samozřejmě, že první reakce je taková, že člověk řekne už zase, už další, už zase další zátěž uh, pro podniky, které čelí velké konkurenci. Na druhé straně musíme říci, že ty požadavky týkající se transparentnosti nepřicházejí z čistého nebe, protože by se natoč, naštval nějaký eh, byrokrat, ale proto, že s tím máme praktickou zkušenost. Protože bohužel, a tím se dostáváme k velmi důležitému bodu, k tomu zásobovacímu řetězci, právě v rámci tohoto řetězce, v rámci výrobního procesu se e, stávají věci, které jsou v médiích zasazovány do velmi negativního světla a do celého negativního světla potom staví celý výbor, výrobní sektor. Já si myslím, že pokud se jako Evropa chápeme jako společenství hodnot, tak to musí být vidět i na našem konkrétním jednání, protože jinak eh, to nebude mít smysl, nebude to fungovat. Musíme si uvědomit, že v posledku jde i o to, že celá řada z těchto velkých podniků již nyní eh, investuje do médií, do publicistické činnosti, tak aby mohli na trhu představit svoji činnost a svoje výrobky. Pokud by tak činil každý, tím, že by jeden jediný projekt v Africe eh, neustále předhazoval a zastíral jim jiné negativní praktiky jinde ve světě. A když jiný vý, eh, podnik vedle eh, bude eh, nás informovat realisticky, objektivně, tak tady vznikne určitá nerovnováha, která je nevýhodná pro ty, kteří eh, mají na trh pozitivní dopad. To znamená, že podle mého názoru je to pozitivní krok. Je to pozitivní krok směrem k větší transparentnosti, pokud jde o výrobní procesy velkých podniků, protože právě ty se snažíme více osvětlit. Nemyslím si, že by ta zátěž, administrativní zátěž byla obrovská. Samozřejmě, že se změní. Nebude to pouze technická záležitost, nebudou to pouze technické činnosti, které jsou často velmi nákladné, ale bude tu i velmi rozumná, transparentní část. To znamená, že eh, publicistická škoda, kterou daná firma utrpí, pokud se zjistí, že v rámci výrobního řetězce dochází k takovým věcem, jako jsou například ty velké požáry eh, v výrobních halách Bangladeši, tak eh, si myslím, že ta škoda, která by podniku vznikla, by byla mnohem větší. To znamená, že musíme se tváří v tvář té transparentnosti snažit o určitý základ, který zaručí, že i ta výroba se bude opírat o hodnoty, o lidská práva, o práva zaměstnanců, že budeme respektovat i životní prostředí. A nemyslím si, že bychom eh, museli právě proto Eh, ztratit konkurenceschopnost, protože si myslím, že právě eh, ti mohou být úspěšní, kdo tedy do svého rozhodování, do eh, své výrobní činnosti zasadí zasadit a zapojit tyto aspekty. A proto je pro mě velmi důležité, abychom právě v otázce toho celého výrobního procesu zajistili co možná největší transparentnost. Je tomu tak všude. Vzpomeňme si na otázku výběrových řízení. To eh, zadávání eh, subdodavatelům tady hraje velmi důležitou roli. Eh, musíme si uvědomit, že do toho procesu musíme zapojit všechny subdodavatele. A otázku zodpovědnosti v rámci subdodavatelských eh, eh, smluv musíme jasně vyřešit. Proto to považuji za velmi důležité. Kromě toho se domnívám, že i otázky sociální a ekologické musí být dostatečně zapojeny, protože jsme byli v Číně a viděli jsme, eh, jak je tam zanedbáváno znečišťování eh, ovzduší mm, v rámci výroby se eh, zkrátka na znečišťování ovzduší nedbá a limity pro škodliviny ve vzduchu jsou často překračovány desetinásobně. To znamená, že to je ku škodě celá celého obyvatelstva. Samozřejmě, že je to tak, že e, zodpovědnost podniků, která byla před několika lety e, samozřejmost, už dneska neplatí a je potřeba, abychom ji opět oživili a abychom opět začali apelovat na tyto e, povinnosti podniku, na jejich zodpovědnost. A myslím si, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi dobré, souhlasím s nimi, ještě některé sama předložím. Osobně si myslím, že ta zpráva je velmi důležitá a že je také velmi důležité, abychom tady vytvořili jakýsi rámec, v, jehož, v němž tady bude probíhat to výkaznictví. Schválně jsem se dívala na domovské stránky některých firm, které v tuto chvíli eh, o sobě píší. Eh, protože jsem pracovala v reklamě, tak vím, kolik takové zveřejňování, kolik taková publicita stojí a myslím si, že ty náklady by, nebo za ty náklady by eh, měly nabízet alespoň eh, správné informaci, informace a neměly by tam předkládat nějaké nafouknuté projekty. To znamená, že eh, si myslím, že toto je velmi důležitá věc, protože skutečně musíme řešit otázky lidských práv, životního prostředí, sociální otázky. Musíme z nich opět učinit střed našeho zájmu a domnívám se, že pokud již nyní v rámci účetnictví budeme řešit tyto otázky, pokud to bude součástí Eh, těch finančních informací, tak to eh, bude takto nahlíženo i eh, v soukromém sektoru a ze svých zkušeností vím právě po těch negativních zkušenostech z poslední doby, že by to mělo takto být přijatelné. Děkuji. Děkuji a nyní na závěr ještě pan kolega Balzár jako zpravodaj. Prosím, máte slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě děkuji všem kolegům, kteří vystoupili, bytě s různými názory. Nechceme, aby někdo si myslí, že ten návrh je příliš široce pojat, někdo naopak, že je příliš restriktivní. Já si myslím, že zpráva tohoto charakteru nebo předpis tohoto typu nemůže být eh, nakoncipován tak, aby byl eh, v neprospěch nebo proti podnikům. Děláme ji spolu s podniky, s vědomím. A víme, že eh, velká část podniků ví, že transparentnost a větší informace, tak to už je součást konkurenceschopnosti. Je to faktor v konkurenčním boji. Mm, zaznělo tady také eh, sociální odpovědnost eh, podniků a to není věc, která zatěžuje. Zavedeme-li omezení vůči neomezenému eh, působení podniku, tak tady jde o to, aby více informací, lepší znalost, dodržování aspektů sociálního charakteru, životního prostředí a tak dále, tak to jsou prvky, kterými se může podnik lépe charakterizovat a tím pádem vznikne nový vztah, lepší jiný vztah se spotřebitelem nebo s investorem. Je jasné, že nemůžeme podnikům přikázat povinnosti, které by nějakým způsobem dokonce poškodily jejich schopnost být konkurenceschopní na trhu. Já to chápu a odvolávám se na konzistentnost. Ale ta omezení, která jsme tady stanovili, pokud jde o poskytování informací a mm, ta možnost neposkytnout informace, tak všechno jsme to eh, eh, řešili s ohledem na rizika a na eh, probíhající jednání. Například podnik, který vyjednává o smlouvě v Nigérii nebo někde jinde, tak samozřejmě to musí eh, odpovídat eh, poskytnuté informace, tak aby nehrozilo riziko eh, řádného fungování té firmy a jejich strategie. Dále myšlenka rozšířit transparentnost a informace nefinančního charakteru také na subdodavatele a subdodavatelský řetězec nebo celý dodavatelský řetězec, tak je to v souladu s tím, co jsme o čem jsme hovořili na trhu hm, zadávání zakázek, ale tady snižujeme pak laťku, protože tady máme například společnost, která má 500 eh, pracovníků a my budeme požadovat po všech, kteří eh, dodávají hm, zboží podnikům nebo nějak jsou navázáni na eh, ty subdodavatele, tak eh, do toho zahrneme potom i podniky, které mají mnohem eh, menší počet zaměstnanců a tím pádem to rozšíříme mnohem více, tento předpis a poskytování informací nefinančního charakteru. A tak to uplatňujeme na 18 000 podniků velkých rozměrů Mm, s obratem asi více než 40 eh, milionů eur. To znamená, to je taková střední cesta, ani nepříliš vysoký práh, ani nepříliš nízký. Ale veškeré příspěvky eh, zvážím, eh, uvidíme, jak bude moci text změnit, samozřejmě tak, aby byl co nejlepší. aby to odpovídalo stanovisku výboru. A věc, kterou musím ještě konstatovat na závěr, to je věc eh, Číny a Ruska. Myslím, že to není zrovna příklad transparentnosti eh, nebo poskytování informací, ať už jde o systém nebo podniky. Já si nemyslím, že zrovna toto by měl být příklad, tyto dvě země by měly být příkladem pro Evropu. Děkuji, pane kolego Baltazáre. 12.11., jak již bylo řečeno, je lhůt, tak předložení pozměňovacích návrhů. Tento bod můžeme opustit a dostáváme se k bodu 9, který se týká úpadkového řízení. Je to má vlastní zpráva a také vám k tomu hned řeknu několik vět. Celkově bylo předloženo 27 pozměňovacích návrhů. Dva se týkají zahájení eh, řízení bez eh, kontroly. To se týká práva jednotlivého členského státu. Paní Lichtenberger předložila celou řadu velice užitečných pozměňovacích eh, návrhů. Týká se to upřesnění z hlediska vedlejšího řízení a potom některé pozměňovací návrhy se ubírají stejným směrem. To též se týká frakce SAD. Tady jsou trochu problémy s požadavkem pozměňovací návrh 77 eh, přednostní uspokojení zaměstnanců z konkurzní podstaty to není úplně neproblematické, na to se budeme muset podívat a uvidíme, jak bude možné na závěr eh, tomu vyhovět, aniž bychom se nedostali do e, střetu s vnitrostátními předpisy. E, já se domnívám, že se poměrně záhy v našem výboru na tom dohodneme. Byla to také vlastní iniciativa našeho parlamentu, proto se nedomnívám, že bychom narazili na problémy při hledání kompromisu. E, cílem je, aby jednání bylo co nejdříve. Rada má zájem na tom, abychom dospěli k výsledku ještě během tohoto legislativního období a komise se na to nedívá jinak. Tolik tedy mé připomínky z pozice zpravodaje a chtěl bych se zeptat, zda se někdo hlásí o slovo. Pan kolega Baltazáre Ne, nehlásí se o slovo. Pan kolega Koferaty, prosím. Děkuji velmi stručně a rychle připomínka z mé strany. jelikož se to týká subjektů, které mají různý charakter, tak ehm, pozměňovací návrhy, které jsem předložil k této zprávě, není náhod, že jsem je předložil, tak jsem tam tvrdil, že pokud mezi věřiteli budou zaměstnanci ehm, subjektů v úpadku, tak ehm, mají mít právo, přednostní právo. Pokud jde o um, jejich náhradu, aby se nedošlo, že budou některé osoby penalizovány v podstatě dvakrát. Je třeba se vyhnout tomu, abychom měli stejné pravidlo pro osoby, eh, které mají jiné východisko, jiné podmínky, když jsou objektivně rozdílné. Myslím si, že je zapotřebí to tam uvést, abychom upřesnili eh, záměr návrhu. A podle mě je také důležité omezit riziko takzvaného for shoppingu, tak abychom měli um, časové omezení, aby neexistovala možnost vyhnout se povinnost subjektu v úpadku tím, že by si vybral to nejhodnější místo pro uznání vlastních požadavků. Myslím si, že celá diskuze jde správným směrem. Hypotézy, které byly předloženy od pana zpravodaje, pana předsedy, eh, si myslím, že jsou pozitivní, ale v čase, který máme k dispozici, musíme jednoduše pracovat na tom, aby eh, to finální ustanovení předpis byl ještě účinnější. A myslím si, že když vezmeme v potaz rozdíly, které tady jsou, a týkají se některých slabých subjektů a na druhou stranu tady je možnost, která už dnes existuje, eh, vlastně uniknout eh, rozsudku tím, že si vybereme nějaké lepší místo, tak eh, myslím si, že takovéto změny by byly pro těch zhodné. Herr Kollege Massa, bitte. Brevemente, Presidente, es que mm, he querido entender en sus primeras palabras. Děkuji, pane předsedo. Eh, nevím, jestli jsem tomu správně rozuměl, ale řekl jste, extrajudiciales y quisiera aclararme... že existuje země, která nemá takový postup. Možná, že by bylo dobré, kdybyste k tomu něco řekl a kdybyste tady osvětlil ten rozdíl ve srovnání s komunitárním právem, protože to je pro nás pro všechny velmi zajímavá věc. A kromě toho bych chtěl ještě využít příležitosti po té, co promluvila paní Lichtenberger v souvislosti s návštěvou v Číně. Eh, hovořila o obrovském znečištění tamního ovzduší. Možná, že by nám mohla říci, nebo někdo jiný eh, by mohl říci, jak to přesněji vypadá. Dobře, dovolte mi, abych začal tou poslední otázkou, která byla směřována na mě. Je to specifický problém a e, týká se to především e, problému, o kterém hovořili kolegové ze Spojeného království. E, tam eh, je možno zahájit úpadkové řízení bez soudního rozhodnutí. To znamená, že o tom budeme muset hovořit, budeme muset zjistit, eh, co s tím učinit, tak aby eh, to fungovalo. Samozřejmě, že o tom můžeme hovořit s panem Karimem a zjistit, jestli najdeme nějaké kompromisní řešení. Druhá věc se týká toho, o čem hovořil pan Koferaty. Naprosto sdílím jeho názor, že je potřeba chránit zájmy v rámci úpadkového řízení. Nicméně jednotlivé členské státy mají svoje koncepty, jak ty zájmy chránit. To znamená, že eh, z části jsou to eh, řešení v rámci pojištění, z části díky eh, privilegovanému postavení. To znamená, že nebudeme harmonizovat detaily, ale jsou to pouze ustanovení, která řeší aplikovatelné právo. I o tom budeme muset hovořit, budeme muset hovořit o tom, jak to eh, co možná nejlepším způsobem schrnout a zapracovat. Máme ještě čas, protože hlasovat o tom budeme teprve 17. prosince. Do té doby budeme mít možnost v rámci setkání stínových zpravodajů hledat eh, vhodná řešení a pokud to bude možné, tak ve, ve schodě eh, předložit předložit stanovisko, které bude moci parlament podpořit, tak abychom s ním šli do jednání s radou. Tolik tedy eh, můj závěr k této věci. Pokud jde o tu čínskou záležitost, tak tomu nemohu nic říci, protože jsem tam nebyl. Nicméně si myslím, že bychom eh, se příležitostně mohli ve výboru pobavit o tom, jaké to bylo. Nejlepší eh, když to učiníme na setkání koordinátorů. To znamená, že můžeme opustit i tento bod, leda, by, leda že by k tomu někdo něco měl. Vidím ale, že nikdo nic nemá. To znamená, že hlasovat o bodu číslo 9 budeme 17. Eh, prosince a nyní následuje poslední bod schůze koordinátorů. Musíme se ale nejprve postarat o to, aby tady všichni koordinátoři byli. Karin fehlt, bei den Liberalen sehe ich auch Karin. Äh, z liberálů tady taky, äh, od liberálů také nikdo není. Za socialisty je tady paní Regna, pan kolega Svěvka tu je. Äh, vidím, jestli tedy, uvidíme, jestli seženeme někoho z liberální frakce. Pokud ano, tak budeme moci začít. Okay. Kleines Geschenk von der oh. China-Delegation. Das war nett, danke schön.